ochranu všech práv a svobody v Pakistánu i všude jinde. Děkuji za pozornost. Thank you, commissioner. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní jsme ukončili tedy rozpravu o Pakistánu. Dostali jsme návrh sedmi usnesení k této věci. Hlasovat se o tom bude hned po skončení dalších následujících dvou bodů na programu. Nyní budeme eh, diskutovat o mm, Brazílii, vydání Cezareho Batistyho. Tady máme šest autorů návrhu usnesení a jako prvnímu eh, dáme slovo paní Bizoto. V mezinárodním právu je možné, že politický uprchlík, který se bojí o svůj život, je nějakým způsobem definován a Cesare Battisti to rozhodně není, přestože mu nabídla ochranu Francie. Je to eh, vrah čtyř lidí a skrývá se v Brazílii. Brazílie mu tedy poskytuje azyl, dává mu eh, statut politického uprchlíka. Rodiny eh, jeho oběti v Itálii by ho ale chtěli předvolat před spravedlnost. Prezident Lula zakázal jeho vydání a já si myslím, že Evropa by měla použít všechny diplomatické nástroje k tomu, aby Itálie mohla Batistyho poslat před soud i pokud by mělo dojít k přerušení platnosti dohody s Brazílií. Děkuji, paní Jete Make má slovo. Děkuji. Nezávislost soudů, právní stát, to jsou základní principy demokracie. Každý jednotlivec má mít právo na spravedlivý soud. rozhodnutí nezávislých soudů musí být dodržována. V tomto případě nejvyšší eh, soud Brazílie přijal rozhodnutí a umožnil vydání Batistyho. O to žádala Itálie a Evropský soud pro lidská práva se nepřipustil eh, tuto stížnost a proto je celá tato záležitost vyřízena, nebo měla by být vyřízena, je teď, eh, teď jsou na řadě brazilské úřady, které by se měly postarat o to, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Měli by vydat eh, Batistyho a já doufám, že náš diplomatický sbor udělá všechno pro to, aby právní stát byl respektován. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Romeva i Rueda na dvě minuty. Mnohokrát děkuji. Já neskrývám, že tohoto téma mi není úplně příjemné a tato situace. Ano, je to závažná záležitost, ale je to něco, co ovlivňuje Itálii a Brazílii. Týká se to Itálie a Brazílie. A je to věc, která se týká celé řady oblastí. Ale tady mluvíme o lidských právech ve světě. Říkám to ve vší úctě. A mám velké pochopení pro oběti terorismu po celém světě, i v tomto případě. Nicméně snaha o nějaký globální přístup z hlediska toho, jak řešit takovouto situaci, když to řešíme třeba teď, tady ve čtvrtek odpoledne, to je případ, který má jít před soud a proto je těžké pro moji skupinu, abychom podpořili tento návrh na usnesení. A proto uvažujeme o tom, že se zdržíme hlasování. Ne proto, že by to nebyla eh, záležitost, která by si zasloužila pozornost, ale toto není to správné místo. Děkuji a není paní Angeliny. tomto návrhu usnesení žádáme evropské instituce, aby při plnění svých diplomatických povinností sehrály svou roli a potvrdili právo na spravedlnost a zákonnost. Evropský parlament dnes žádá o to, aby se charta základních práv nestala jen kouskem papíru. A abychom se na občany nedívali pouze jako na spotřebitele na vnitřním trhu, ale jako na lidské bytosti, které mají základní lidská práva. A v tomto duchu včera rodinní příslušníci Batistyho obětí byli v parlamentu. On zabil čtyři poctivé dělníky. Bezdůvodně. Před očima jejich příbuzných, jejich dětí. Pane komisaři, my musíme usilovat o spravedlnost. A já myslím, že kolegové by teď měli věnovat minutu ticha paměti obětí. Senior Sassoli, prego. Pan Sassoli, prosím. Pane předsedo, vážení kolegové, my si dnes musíme připomenout, že Eh, parlament je instituce, která má mít blízko k obětem terorismu a která má učinit spravedlnosti zadost. Toto žádá evropská veřejnost. V usnesení, které se chystáme odhlasovat, připomínáme, že eh, vztahy mezi Brazílií a Evropskou Evropskou unii se opírají o vzájemné uznávání, respektování právního státu a základních práv. A z toho důvodu není žádný problém v našich přátelských vztazích s Brazílií. V Itálii pan Batisty byl odsouzen za čtyři vraždy, on uprchl a získal všechny právní záruky, jaké si lze představit. Jeho advokát byl přítomen ve všech úkonech eh, před italskou spravedlností, italská justice udělala všechno, co měla, eh, využil všechna opatření a byl dvakrát odsouzen na doživotí. Francie eh, k Francii, kam se Batisty uchýlil, už v roce 2004 rozhodla vyhovět italské žádosti o jeho vydání vzhledem ke zločinům a e, odsouzením za tyto zločiny, protože Batisty je zločinec a tak e, má být předveden před spravedlnost. Chování Brazílie v tomto případě je opravdu těžko pochopitelné. Brazilské orgány Batistimu nedali statut politického e, azylu a při, Přitom toto by mohlo být důvodem k pozastavení dohody o eh, eh, spolupráci mezi Brazílií a Itálií. Proto nerozumíme vůbec rozhodnutí eh, nejvyššího soudu. My tady představujeme Evropu práv, práv všech práv obětí především a je toto práva je právem obětí vědět, že zločinci půjdou eh, před soud a budou potrestáni za své zločiny. Děkuji a nyní pan Černěcký, prosím. Paní, panově. Pane předsedo, dámy a pánové, já nejsem Ital ani Brazilec a já jsem občan členského státu Evropské unie a já nechci, aby Evropská unie byla asymetrická. Přál bych si, aby Nechtěl bych tedy, aby stejná, stejnými právy požíval vrah i e, pozůstalý po zavražděných. E, já si myslím, že to je otázka lidských principů a evropských principů a já věřím, že v tomto případě e, člověk, který není jaksi osobně, jak emočně zapojen, Pojen může poskytnout objektivní postoj a tady zcela zjevně Eh, není vyváženost, což ne, ne, dost, čemuž nerozumějí naši občané a daňoví eh, poplatníci. Eh, ti, kteří si přečetli toto rozhodnutí, to prostě nechápou. děkuji. A nyní vyslechneme zástupce politických klubů. Začneme IPP e panem Mario Mauro, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři. Eh, včera proběhla tisková konference, velice živá tady v parlamentu a eh, rodiny obětí vraždění Batistyho eh, nás přivedli k jádru celé této dramatické věci. Nejedná se o žádnou vendetu, nejde o pomstu, ale musí být učiněna spravedlnost. A aby byla spravedlnost, tak Batisty musí být vydán. A aby mohl být Batisty vydán, tak je potřeba, aby prostřednictvím tohoto usnesení Evropského parlamentu e, došlo k jakési rezonanci díky kreditu Evropského parlamentu a tak to můžeme zesílit e, v jaksi hlas obětí. Nejde o, o mstu, ale o spravedlnost. Evropská e, unie je politický projekt a našimi hlavními hodnotami je boj proti ideologiím, které využívají násilí eh, eh, v boji proti terorismu eh, a proto žádáme nikoli mstu, ale spravedlnost. Děkuji a za socialisty a demokraty pan Šusta. Pane předsedající, vážení kolegové, pane komisaři, Příliš často se stává, eh, že eh, mnozí lidé nechápou povahu italského terorismu a nechápou ani eh, italský právní řád. A v případě pana Batistyho je potřeba si uvědomit, že to je dvojznačná věc. Mnoho mladých lidí eh, nesouhlasilo s politikou. To postupně vedlo k tomu, že pan Batisty eh, se stal zločincem. I v jiných zemích se eh, něco podobného stalo, ale Itálie v té době terorismu jednala jednotně. Bychom chtěli, aby byl Batisty vydán do Itálie, protože v případě některých bývalých teroristů došlo k rehabilitaci a k tomu vydání by tedy mělo dojít. Děkuji teď paní Figurejdo jménem GUE. Má minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. Řešíme tady záležitost která není nějak akutní. Myslím, že je celá řada jiných témat, které bychom se měli zabývat. Kolumbie, Honduras, palestinská území. Pokud máme mluvit o Brazílii, tak eh, bychom hlavně měli prokázat eh, naši solidaritu s lidmi, kteří byli postiženi bouřemi a povodněmi v provincii Rio de Janeiro, kde více než 700 lidí přišlo o život a několik set tisíc přišlo o domov. To je skutečná tragédie a přitom parlament se k tomu nijak eh, nevyjádřil a nežádá komisi, aby eh, svou solidaritu vyjádřila brazilské prezidence a nabídla pomoc. My bychom chtěli poblahopřát eh, Elmě Jusef, eh, nedávno zvolené brazilské prezidence, a chtěli bychom jí vyjádřit naši solidaritu, politování nad touto tragédií Brazílie. A co se týče společného návrhu usnesení, které bylo předloženo, tady bychom chtěli zdůraznit, že je potřeba respektovat rozhodnutí legitimních justičních orgánů v Brazílii, kde pan Batisty je zatím uvězněn a kde se čeká na konečné rozhodnutí a nemělo bychom, měli bychom Brazílii vystavit žádnému tlaku a chtěl bych, aby toto usnesení bylo staženo. Pan Perony eh, mával modrou kartou. Já bych chtěl zareagovat eh, na to, co říkala eh, řečnice přede mnou, že je ve světě mnoho jiných tragédií, které jsou akutnější. Nicméně tento případ je naléhavý zejména proto, že souvisí se vztahem členského státu EU se státem mimo Evropskou unii. Jde tady o oběti eh, terorismu, což všechno byli evropští občané. Paní Figurejdo, chtěla byste nějak na to odpovědět? Jak jsem řekla a opakuji to, že to není žádná naléhavá záležitost. Víme, že eh, brazilský soudní systém teď eh, tento, systém, eh, tento případ řeší. A pan Batesty je ve vězení v Brazílii, takže podle nás by parlament neměl vyvíjet žádný nátlak na projednávání tohoto případu v Brazílii. Měli bychom si počkat na rozhodnutí, které určitě padne ve správný okamžik co se týče naléhavých případů, těch je na řadě celá řada, včetně eh, samotné Brazílie, kde eh, více než 700 lidí přišlo o život během povodní. Máme tady další modrou kartu paní Angelivy. Ano. Já mám otázku pro paní Figueiredo. Nemá ona pocit, že 30 let je hodně času od té doby, co ti lidé zahynuli. 30 let nestačí na to, abychom konečně požádali o spravedlnost. Anna Figurejdo. Paní Figurejdo. Řekli jsme, a já opakuji, pane předsedo, že jde o to, jakým způsobem tuto věc řešíme. Řešíme ji v době, kterou sněmovna věnuje naléhavým otázkám. A z toho, co říkala kolegyně, je jasné, že se to dalo řešit jindy. skutečně to neodpovídá nějakému naléhavému usnesení. Zatímco solidarita se sedmisty obětmi záplav v Brazílii by to naplňovala. Děkuji, bylo to jasné a můžeme přejít k dalšímu řečníkovi, což je pan Provera. Děkuji, pane předsedo. Cesare Batisty není romantickým hrdinou, jak ho někdo vykresluje, ale obyčejným vrahem, který byl odsouzen za to, že unesl a nechal zabít čtyři osoby. Není správné, že může těžit z Mitterrandovy doktríny o politickém azylu a chrání ho dokonce intelektuálové. Batistyho zachránil prezident Lula špatným rozhodnutím zřejmě z politických důvodů, aniž by zohlednil utrpení obětí a jejich rodin. Náš parlament vyzývá brazilské orgány a komisi, nejen aby respektovali právo a bilaterální dohody, ale také, aby uplatnili princip, že žádná ideologická motivace nikdy nemůže ospravedlnit vraždu a žádný stát by neměl zaručovat beztrestnost. Neměli bychom zapomínat, že platí povinnost morální spravedlnosti pro oběti prostřednictvím rozsudku. A to na základě sociálního kontraktu, který je základem každé občanské společnosti. Děkuji jako další pan Jakolíno. Ano, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Už je to 31 let, ale ta krev, kterou prolili oběti těchto barbarských vražd spáchaných Batistem a jeho spiklenci, nebyly zapomenuty. Bolest obětí, jejich rodinných příslušníků, je toho důkazem. Slyšeli jsme to včera na tiskové konferenci. Kolega Mastela, který byl ministrem spravedlnosti v italské vládě, se snažil dosáhnout spravedlnosti v případě Batistyho. Dnes společně s rodinami obětí, Italové a celá země, čekají na usnesení Evropského parlamentu. Abychom požádali další zemi jako přítele Evropy, přítele Itálie, o okamžité vydání Batistyho. Je to zločinec a terorista, který byl odsouzen na základě celé řady rozsudků. Bude to znamenat konec té bolestivé tragédie, která už přetrvává příliš dlouho. Děkuji a nyní spontánní řečníci. Opět tady mám asi 20 jmen na seznamu. Je to modrá karta? Zvedáte modrou kartu? Chcete se vyjádřit k předchozímu řečníkovi? Are you raising a blue card that you want to ask our previous speaker? Je to něco pro předchozího řečníka? Chcete se něco zeptat? Dobře. Takže kolegové, opět, Máme problém, mám asi 20 jmen. Tentokrát si vezmeme pouze ty, kdo neměli příležitost vyjádřit se k předchozímu bodu, to znamená Pákistánu. Bude to šest nebo sedm osob. Doufám, že s tím budete souhlasit. Jako první dávám slovo panu Fidanzovi. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. On to byl vlastně takový drobný zločinec, chytrý, ale nevýznamný. Nicméně podařilo se mu vytvořit si jakousi politickou auru. A ti, kteří eh, jaksi utrpěli eh, zločiny jeho skupiny, žádají především spravedlnost. A eh, tady byl vynesen rozsudek za naprosto normálních okolností a většinou, když slyšíme oběti trestných činů Batistyho, tak oni mluví zcela jasně i tehdy, kdy se jedná o pohou krádež. On také páchal teroristické činy eh, a kromě toho je tedy odsouzen za vraždu čtyř nevinných eh, osob, potom se ukrýval v Mexiku, pak ve Francii, teď v Brazílii a tady je snaha ho prezentovat jako romantického revolucionáře a ne jako obyčejného vraha. A z toho důvodu není možné hovořit o politické persekuci eh, Batistyho, jak se někteří tváří. Je to prostě prostě právo zakládající členské země Evropské unie, který si je přesvědčen, že jeho právní stát by měl být respektován. Já e, nesouhlasím s vaším rozhodnutím, e, aby v rámci Catch the Eye mohli mluvit pouze ti, kteří nemluvili v diskuzi o Pakistánu. A toto je naprosto jiné téma a e, jiné delegace a jiné frakce třeba také e, se budou chtít vyjádřit i na toto toto téma. Já s vámi souhlasím, že to je jiná diskuse, ale my máme na to dva, dvě minuty, takže já můžu dát eh, taky slovo jenom dvěma lidem. Kdybyste byl v mojí kůži, jak byste to udělal? Já jsem eh, chtěl dát eh, jaksi mm, příležitost všem, kteří nemluvili k minulému tématu a e, zástupcům každé politické skupiny a já si jsem vědomý toho, že především naše italští kolegové eh, o tom eh, hovoří a takže chci dávat slovo před... hovořili, takže dávám slovo teď těm eh, ostatním, kteří nehovořili. Paní Korhola, prosím. já rozumím zklamání některých kolegů, když hovoří o naléhavosti tohoto textu. Když prezident Lula se rozhodl nevydat Batistyho, Berlusconi se rozhodl stáhnout velvyslance z Brazílie proto, aby se Eh, ujistil, že eh, Batisty bude vydaný. Já si myslím, že to je součást toho, té snahy eh, ho dostat zpátky. Ten člověk utíká před spravedlností 30 let, jinak by už byl ve vězení a my eh, se eh, opíráme o eh, jistotu, že lidská práva a spravedlnost budou naplněny, protože jestliže by dostávali azyl zločinci, tak to by nebylo možné. Retu? Mikrofon. Consider că respectarea independenței justiției e norma fundamentală. Já si myslím, že nezávislost justice je základní zásada pro EU i Brazílii a to by mělo mít nadřazenost nad jakýmikoliv dalšími důvody. A já si myslím, že by to prospělo již dobrým vztahům mezi oběma, eh, kdyby Cesare Batisty, který byl odsouzen na doživotí za čtyři vraždy, by konečně mohl odsedět tento trest. Eh, mezi Brazílií a Itálií eh, je bilaterální smlouva a doufáme, že bude dodržována. Toto je případ, který eh, je také politický a proto bychom ho měli nadnést s novou prezidentkou paní Veržie. Děkuji, vážení kolegové. Já jsem trochu překvapena počtem poslanců, kteří jsou takto ve čtvrtek odpoledne v tomto sále. Já tady jsem každý čtvrtek a musím říct, že tento nevýdaný zájem je trošku výjimečný. Chtěla bych z toho mít radost, ale mám pocit, že tady jsou pouze italští poslanci, kteří neúplně se zajímají vždy o lidská práva. Eh, vážený kolego, eh, klidně se zapněte eh, mikrofon a řekněte to do mikrofonu, to, co jste právě volal. Vous êtes italien, je suis français, je vous... Vy jste Ital, já jsem francouzská, já to respektuji. Myslím, že to je naprosto evidentní, že tady je velká většina italských poslanců, což je naprosto nezvyklé ve čtvrtek odpoledne. Já tady jsem pokaždé. Tak mě nechte v klidu mluvit. Nechte dokončit uh, prohlášení paní Veržia. Můžete pokračovat, říká pan předseda. Finish your statement, Madame Je constate aussi qu'en règle je... Také eh, konstatovat, eh, že jsou to Eh, většinou Italové, kteří vždy trvají na tom, abychom respektovali jejich eh, záležitosti, jejich demokracii, to je čistě konstatování. A tady nejde o záležitost, která by měla zajímat Evropský parlament, nejde tady o, to, o rozhodování o vině nebo nevině Cesare Batistyho. A teď se obracím na vás. Vím, že eh, v Itálii prožili si těžké období, vím, že to bylo složité, vím, že tady byla řada obětí, ale vím také, že všichni, kteří to měli na svědomí, nebyli odsouzeni. Všichni rozhodně ještě souzeni nebyli v Itálii. Ráda bych dokončila své prohlášení bez toho, abyste mě přerušovali, říká paní Veržian. Pane předsedo, bylo by možné, prosím vás, abych mohla mluvit, aniž by mě přerušovali. Dávám vám 10 minut, abyste dokončila své prohlášení, protože už přetahujete. Já si myslím, že ve čtvrtek odpoledne se nemáme zabývat otázkami vztahů mezi Brazílií a Itálií. Eh, I podstatné je, aby se prosadilo právo na spravedlnost, souhlasím, ale nechme to na nejvyšším soudu Brazílie, aby se rozhodlo. Brazilská spravedlnost se tím zabývá, nejvyšší soud ještě nevynesl rozsudek, Promiňte, já vás musím přerušit, už vás musím přerušit. Máme v, v rámci Catch máme jednu minutu, uh, už mluvíte čtyři, tři minuty, takže budiš. Uh, eh, vidím, že paní Angelili zvedla modrou kartu, uh, eh, nechaj mě domluvit jedinou větu. Ne, Měla jste na to jednu minutu. A díky a kvůli těm přerušením jsem vám to prodloužil na tři, na tři minuty. Takže nyní paní Angelíli zvedla modrou kartu. Chcete odpovědět? Nebo paní Berger, chcete odpovědět na její otázku? Dobře, pane předsedo to já jsem připravená odpovědět na otázku a byla bych ráda, kdyby ostatní kolegové byli stejně tolerantní oni vůči mně, jako já vůči ním. Dobře, paní Angelili, prosím. Eh, paní Veržia, kdy, když říkáte, že respektujete kolegy, tak byste si neměla dovolit říkat, že italští kolegové ne, nikdy nemají zájem o lidská práva. Eh, už 16 let jsem tady v parlamentu, můžete si to zkontrolovat a můžete se podívat, jaké byly moje parlamentní aktivity a rozhodně si nezasloužím, eh, abyste vy mě poučovala o, obha- o obhajování lidských práv. Hmm. Hmm. Paní Angelilli, to bylo prohlášení, zatímco modrá karta znamená, že chcete položit otázku. A le Vážení kolegové, ta otázka je tato. Nestydíte se stoupněte si, stou, uh, eh, uh, eh, uh, jak si se nestydíte, čtyři lidi, víte, co ty lidi dělali? Eh, to byli naprosto skromní lidé, jeden byl řezník, jeden uh, byl drobný obchodník, jeden uh, pracoval u policie a jedno z jejich dětí nám vysvětlovalo, jak eh, v podstatě každý den, každý den děti těch obětí si pamatovali eh, ty eh, své rodiče, jak se koupou v krvi. Ano, pane předsedo, já si myslím, že tato otázka je osobní invektiva. Ne, paní, já se nestydím, protože já jsem řekla, že e, chápu, že ta období e, byla, to období bylo pro Itálii těžké, já vím, kolik obětí zemřelo v Itálii, já jsem se osobně e, zajímala o tuto oblast, já se nestydím, já nespochybnuju ty oběti, já spochybňuji to, že italští poslanci zneuž, využívají čtvrteční zas, odpolední zasedání, které je vyhrazeno lidským právům, k řešení italsko-brazilské záležitosti. A já doufám, že taky pan komisař nám odpoví v tom smyslu, že Evropská unie nezasahovala do italsko-brazilských vztahů, protože to není jejím úkolem. A tato zasedání jsou vyhrazena lidským právům a pouze. Já vás taky nepoučuju, paní Eh, já už nebudu akceptovat další modré karty. Slyšeli jsme všechny argumenty, protiargumenty a nyní se přesuneme k dalšímu řečníkovi. Is there point of order? Je to organizační připomínka, pane Mauro, dobře. Ano, pane předsedo. Já bych rád upozornil na řád pokud je o sestavování pořadu jednání. Chtěl bych vám připomenout, že tento bod byl zařazen na pořad jednání na základě rozhodnutí konference předsedů a to potom potvrdilo rozhodnutí plenárního zasedání v pondělí. Nebylo to zařazeno na pořad jednání jenom kvůli italským poslancům a jejich přání. Je to oficiální akt, který schválila konference předsedů a pak celý parlament. So it was, so... Tak to bylo, tak to je. A poslední řečník je pan Rossi. Prego. Děkuji, pane předsedo. Je naprosto zásadní, aby Evropská unie zaručila dodržování dohod, které podepsala Itálie a Brazílie. Musíme také zajistit řádnou spolupráci ve věci vydávání osob. Brazilský nejvyšší soud přistoupil na vydání pana Batistyho, s tím, že byl sledán vinným v několika soudních procesech. Byl odsouzen ad absentia na doživotí za další vraždy. Nicméně je neuvěřitelné, že brazilský prezident nerozhodl o vydání tohoto zločince do Itálie. A skupina brazilských levičáků jela navštívit Batistyho do vězení, oslavovali tam s ním, máme fotografie. My musíme něco udělat, musíme zajistit, že bude respektována zákonnost. Rodiny obětí mají právo na spravedlnost. Včera se členové těchto rodin setkali s poslanci tohoto parlamentu, byli tam všichni, všichni se dohodli. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři, abychom si vyslechli stanovisko komise. Uh, Děkuji, pane předsedající, vážení poslanci. Komise se vědomá nedávného rozhodnutí předešlého brazilského prezidenta zamítnout vydání italského občana k trestnímu stíhání do Itálie, který byl v Itálii odsouzen na doživotí. Já jsem se poznamenal vaše stanovisko k této věci a sdílím vaše pocity zármutku a soutrasti k příbuzným obětí. Komise jsme toho názoru, že nemá prostor pro jakékoliv zasahování do této záležitosti. Evropská unie jako taková nepodepsala žádnou eh, smlouvu o extradici z Brazílie. I kdyby tomu tak bylo, tak by neměla právo zasahovat v jednotlivých takových případech. Rozhodnutí o vydání mezi členským státem a třetím, třetí zemí jsou čistě kompetence soudních systémů. Spolupráce v trestních věcech je upravena bilaterální smlouvou, eh, která byla podepsána v roce 89 mezi Itálií a Brazílií. A Brazílie má diskreční pravomoci v rámci své legislativy pro zamítnutí vydání pana Batistyho. Dovolte mi, abych tady jasně prohlásil, že případy vydávání Eh, v případě takového vydání i italská justice by dodržela všechny své mezinárodní závazky. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní budeme eh, jsme tady ukončili tuto rozpravu, budeme pokračovat dalším bodem. Máme tady ještě šest návrhů usnesení, o kterých budeme hlasovat poté, co dokončíme.